Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, posaďte se. Nepotřebujeme eh, kvórum a i když máme tedy velice prořídlé publikum, eh, tak naše jednání se vysílá i na internetu a rozhodli jsme se tedy, že budeme pokračovat s body, které máme na pořadu jednání. A vítám tedy mezi námi pana Gábora i Klodyho, který je ředitelem ředitelství pro řešení krizí a krizové plánování při SVČ. Tématem našeho odpoledního zasedání je řešení krizí v Evropské unii. Nejprve tedy vítám pana Iklodyho a prosím tedy o úvodní slovo. Madam Chair, thank you very much for... Uh, Paní předsedkyně, děkuji za ten milý úvod. Dobré odpoledne všem. Já jsem velice rád, že zde mohu vystoupit a že mohu strávit dnešní odpoledne uh, s vámi eh, zhruba hodinku nebo možná i déle. Vyrozuměl jsem, že už jste dnes jednali s Voltrem Stevensem, který je eh, ředitelem PSC a který hovořil o poměrně široké oblasti, mluvil o věcech, které se objevují na programu PSC, včetně misí a operací. Než jsem jel, eh, šel sem, tak eh, jsem měl možnost s ním probrat jeho projev, abych tady neopakoval to, co už vám řekl on, nebo případně, abych neřekl něco, co by bylo v rozporu s tím, co řekl vám on. To by bylo ještě horší. Na základě toho, myslím, už máte velice dobrou představu ohledně stavu našich misí, operací a klíčových témat. Nedávné slyšení eh, nové vysoké představitelky Federiky Mogherini eh, také byly o příležitostí eh, slyšet, jaké jsou úspěchy a výzvy SBOP a jak chce pokračovat v této oblasti. Nebudu se snažit opakovat to, co už jste slyšeli od ní. Pro mě je toto první příležitost vystoupit zde na tomto výboru a setkat se s vámi, ale skutečně doufám, že ještě řada dalších setkání proběhne. Hned úvodem chci zdůraznit, že já sám a také mé ředitelství CMPD je otevřené a připraveno pomáhat vám ve vaší práci. To znamená, že budeme dostupní a velice rád budu tento podvýbor navštěvovat pravidelně, kdykoliv to budete považovat za potřebné. A pokud se objeví nějaká konkrétní témata ve vašich diskusích, tak samozřejmě velice rádi poskytneme podklady, které potřebujete pro informovanou diskusi mezi sebou. My skutečně potřebujeme, abyste byli eh, co nejlépe informovanější ohledně toho, na čem se pracuje a ohledně toho, co se chystá. To znamená, chtěli bychom vám sdělovat, eh, eh, co se třeba plánuje. Také nás zajímají vaše úvahy na různá témata a v neposlední řadě potřebujeme i vaši podporu. Takže je to samozřejmě taková dvousměrná cesta. My jsme připraveni vám pomáhat, ale zároveň potřebujeme vaši podporu, vaše pochopení toho, co děláme. Jak říkala paní předsedkyně, působím na CMPD od června, to znamená pět měsíců. A podobně jako vy já eh, jsem naskočil do toho vlaku v plné rychlosti, protože prostředí kolem nás se rychle mění. Možná ještě pár slov o mě samotném. Působil jsem více než 30 let na ministerstvu zahraničí eh, Maďarska. Moje poslední funkce byla v NATO, kde jsem působil jako asistent generálního tajemníka pro záležitosti, které jsou poměrně nové v NATO, to jsou naléhavé bezpečnostní události, to se týká počítačové kriminality, terorismu, šíření jaderných zbraní a podobně. A to jsou záležitosti, které, jak doufáme, pomohou i v mé současné funkci v čele CMPD. Chtěl jsem říci pár slov o CMPD samotném, protože někteří z vás možná neznáte, co se skrývá pod tou zkratkou, nevíte, jaký je mandát. Potom bych možná řekl pár slov ohledně našich hlavních prioritách. Pak bych pohovořil o řízení eh, krizí a možná pár slov o partnerství, eh, což je teď taky velice důležitá věc. Eh, partnerství s mezinárodními organizacemi i s partnerskými zeměmi. A pak možná ještě bych chtěla zmínit pár takových eh, dilemat a výzev, které stojí před námi v souvislosti s SBOP, kde třeba ještě nemáme úplně jasné odpovědi, vyhraněné odpovědi ale chtěli bychom, abyste věděli, jaká dilemata řešíme spíše pro ilustraci. Takže začnu CMPD, to je tedy zkratka, která označuje řešení krizí a krizové plánování. Je to vlastně útvar v Evropské službě pro vnější činnost v SVČ. A tento útvar je jádrem společné bezpečnostní a obrané politiky. Vznikl před pěti lety v roce 2009 v návaznosti na závěry rady, které vyzvaly ke zřízení nového eh, jednotného eh, plánování v civilní a vojenské oblasti pro mise a operace společné bezpečnostní eh, a obrané politiky s tím, že tedy Mm, ty operace jsou vojenského rázu a mise jsou civilního rázu. My provádíme strategické plánování misí a operací. Do budoucna bychom mnohem více chtěli vlastně zdůraznit takzvané pokročilé plánování. To znamená, abychom neřešili jenom důsledky krizí, ale abychom plánovali dopředu, a připravovali různé alternativy pro ty, kdo přijímají rozhodnutí. To znamená, jaké jsou možné kroky, jaké jsou zdroje a dopady těch jednotlivých alternativ. Také máme úlohu při koordinaci eh, rozvojových kapacit, a to jak v oblasti civilní, tak v oblasti vojenské. Pokud jde o tu vojenskou stránku, tak eh, samozřejmě eh, klíčovým eh, jednatelem nebo hybatelem je Evropská obraná agentura EDA, která by měla koordinovat práci v této oblasti a to koordinovat i civilní a vojenské možnosti. Dále máme odpovědnost v rámci SBOP za partnerství, které má stále větší význam. Také provádíme výcviky, školicí semináře. Máme vlastně eh, školu nebo vzdělávací středisko, které pod nás spadá a vytváříme politiky a koncepty v různých oblastech, ať už to týká vesmíru nebo propojení mezi bezpečností, justicí a vnitrem a podobně. Jaké jsou hlavní priority, které před námi stojí? A začal bych zasedáním Evropské rady v prosinci 2013, jak eh, si asi vzpomenete, byla to první Evropská rada, která byla zasvěcená eh, obraným otázkám za posledních pět let, takže to byla poměrně významná změna. A eh, dostali jsme celý seznam úkolů od vrcholných představitelů bylo tam vlastně 60 prvků, ne všechno to jsou úkoly, kde my neseme právní odpovědnost, ale v mnoha oblastech tu odpovědnost máme, nebo ve většině oblastí. Musíme podat zprávu červnové radě, tedy v červnu příštího roku, to znamená zhruba roka půl po té, co jsme dostali to zadání. A když říkám, že lhuta je červen 2015, tak to neznamená, že samozřejmě splněním všech těch úkolů musíme počkat až do června. Musíme si uklidit stůl mm, ještě před červnem, tak abychom byli schopni omezit rozsah oblastí, eh, na které by se měli zaměřovat vrcholní představitelé. Chceme to omezit třeba na tři eh, témata, které bude třeba ještě dořešit protože kdybychom tam toho nechali moc, tak eh, by bylo nemožné, aby přijali nějaká významná rozhodnutí. Už teď v listopadu na eh, radě ministrů zahraniční věcí, která se bude věnovat eh, obraným aspektům, už chceme něco probrat. Pro ilustraci třeba eh, první námořní strategie pro EU, ta byla už přijata v červnu. Za italského předsednictví se pracuje teď na akčním plánu, což je vlastně prováděcí nástroj toho, jak ta hezká slova ve strategii budou realizována. V listopadu Rada pro zahraniční věci s tou obranou složkou doufejme, přijme závěry o otázkách, jako je obrana proti počítačové kriminalitě nebo politický rámec týkající se spolupráce v obraně nebo financování vojenských misí. A to nemusí být jenom kontroverzní otázky, tak jak je známe ze současnosti nebo můžeme očekávat v blízké budoucnosti. Také je celá řada nových iniciativ, které byly, eh, pro které jsme dostali mandát radou. Ještě některé, o některých nebudeme podávat zprávu v listopadu, ale můžeme už informovat o stavu diskusí, dál na tom pracovat. Patří sem Například eh, záležitost, která se jmenuje Trained and Equipped, to znamená vyškolený a um, vyzbrojený. Jedná se vlastně o takové trošku rozšíření toho, té působnosti. A cílem eh, je, to je asi jasné, umožnit zemím a regionům které jsou vzdálené od e- území EU, aby měli schopnost sami řešit problémy, které se objeví v jejich sousedství nebo na jejich území. Místo toho, aby se čekalo na výzvu někam prostě vyrazit a rozmístit tam mise a řešit důsledky nějaké krize. Vlastně se jedná o tři věci a ty praktické zkušenosti nás vlastně vedly k závěru, že bychom toto si měli vytečit jako prioritu. Obecně budování kapacit bude stále více dominovat eh, řešení krizi na úrovni EU. A to nejen v případě, kdy už krize vypukla, ale i v, v případě prevence je třeba umožnit například regionálním organizacím, a k tomu se za chvíli vrátím, jako je Africká unie, aby měli kapacity, výcvik, vyškolení, proto aby si to zajistili sami. V oblasti, kde tedy Africká unie působí. Ale ještě bych dodal jednu věc, která plyne z praktické zkušenosti. A sice, že výcvik samotný nic nevřeší, to je jasné. Máme proto řadu příkladů, například eh, e, EUBAM e, Libie. Pokud neposkytneme potřebnou výzbroj nebo vybavení pro ty, kteří prošli tím výcvikem EU, tak oni stejně nebudou schopni plnit své úkoly a může se jednat prostě třeba o dalekohledy, komunikační vybavení. E, oni prostě potřebují e, vybavení pro tu práci. Musíme si uvědomit, že také musíme získat jejich zájem o ten proces. Pokud jim poskytneme to vybavení, tak o to budou mít větší zájem. Pokud provedeme pouze výcvik nebo školení, tak pak to záleží na té dané zemi, na okolnostech. Možná nedosáhneme úplně stejného cílu. Takže to vybavení je velice důležité. Ale já bych k tomu přidal ještě třetí prvek a to je udržitelnost. Třeba příklad z NATO, to je ISAF. 350 tisíc vojáků bylo vycvičeno, a bylo jim ponecháno i hodně výzbroje, ale dokud jsme tam tedy zůstávali a zajišťovali, že ta výzbroj je skutečně udržovaná, že prostě budou čistit tanky a že mm, budou prostě používat tu výzbroj, Eh, tak to fungovalo, ale pokud na to nedohlížíme, ne, oni se nenaučí pracovat třeba s náhradními díly, tak to vlastně nakonec to jsou vyhozené peníze. A veškeré toto úsilí je dlouhodobé, z povahy věci samé, není to krátkodobé. Samozřejmě ta forma se může měnit, ale eh, to úsilí musí pokračovat dál. A v této souvislosti vidíme dvě kritické otázky. Jednak je ta otázka výzbroje a jednak je to financování. Pokud jde o tu výzbroj, tak to do značné míry se týká toho, na jakou výzbroj máme na mysli. Zda se jedná třeba o zboží dvojího užití nebo um, i o předměty, které vlastně mohou někoho zabít a podobně. Především tedy se budeme soustředit na takzvané tedy non-lethal eh, produkty, to znamená, které nemohou zabít případně na zboží dvojího užití a v některých výjimečných případech to budou zbraně jako takové. Eh, to je třeba případ Iráku a Kurdu, ale jinak není vlastně prvotní odpovědností EU poskytovat eh, Eh, munici eh, tamním bojovníkům, to dělají jednotlivé členské státy. Ale snažíme se prostě vymezit eh, hranice používání, financování EU především pro budování kapacit, které tyto země potřebují, aby mohly bránit zhoršování krizových situací. A já tady vidím takové tři různé scénáře. Například máme krizovou situaci, kdy zahájíme řešení krize, zahájíme nějakou operaci, misi, vycvičíme složky, vyzbrojíme je, tak aby mohli převzít tu odpovědnost, abychom mohli odejít. To je třeba případ Mali. Výcvik byl proveden už asi u sedmi batalionů. Pak je situace, kdy je krize, my tam nemáme misi, ale chceme posílit kapacitu v té dané zemi. A pokud neidentifikujeme nějaké konkrétní eh, případy, které už fungují, tak se musíme podívat do budoucnosti a vidíme třeba prostor, kde dnes operuje ISIL. A otázkou bude, jak posilovat země třeba právě v tomto regionu, tak aby ty země měly kapacitu, eh, aby byly odolnější. Protože pokud se nám podaří vymítit to zlo, eh, pokud ho chceme vymítit, to zlo, které představuje ISIL, a pokud ne, zaplníme to vákuum, tak budou vždy nějaké jiné teroristické skupiny, které se budou snažit toto vákuum naplnit. My musíme tedy ty regiony posilovat tak, abychom nemuseli totéž řešit zase za nedlouho znova. Třetí věc je scénář pro zabranění eh, konfliktu. Už jsem se zmiňovala Africké unii. Posilování jejich kapacit, aby zvládali krizi, to je jiná věc, protože eh, máme krizové zóny ve válce, tam se nemohou stavit kapacity, ale budujeme takové kapacity v dobách mírových. Takže možná by pravidla mohla tady být uplatňována trošku jinak, když je umožníme. Tak, to byla další věc této fázi také se pokoušíme pracovat na pilotních scénářích, které budou předloženy později. Doufám, že k tomu dostaneme mandát od ministerstva v listopadu a budeme moci pokročit předu a použijeme Mali jako konkrétního příkladu. Dovolte mi, abych se ještě zmínil o obsáhlém přístupu. Tady jde o identifikování jedné věci, a sice řízení krizí EU. Ehm, Evropská unie má kapacitu k tomu, aby ehm, to do toho se pustila intenzivně, tomu říkáme obsáhlý přístup. To znamená využití velmi široké palety nástrojů, od diplomatických nástrojů přes um, pomoc při rozvoji um, obchodu, vojenských prostředků. V tom je obsaženo všechno. Tedy tomu říkáme široká paleta nástrojů, které máme k dispozici v EU. Dovolte mi, abych uvedl konkrétní případ. Příklad. v africkém rohu eh, jedna práce v Atlantě, Atlantě eh, proti pirátsky zaměřená eh, akce. NATO tady také provozuje své vlastní jednotky. A velký rozdíl mezi oběma je v tom, že úsilí NATO se soustředí pouze na symptomy, na příznaky problému a e, sice snaží se bojovat proti pirátům a zajistit, aby nemohli volně se pohybovat či působit. Přístup Evropské unie je rozdílný protože se taky pokoušíme věnovat se příčinám vzniku piráctví. Víme, známe to, diskuze se už vedou celá léta a nebylo dosaženo žádné úspěšné boje proti eh, pirátům v této, této oblasti. Ano, co z toho můžeme vyvodit závěr? Ano, toto se, úkol byl splněn, můžeme jít domů a Atlanta je skončila. Ale jsme si jistí, že v momentě, kdy se stáhneme, stáhneme lodě, že um, piráctví se znovu neobjeví? Samozřejmě, že ano, protože um, jsme ještě nebyli úspěšní v tom, že jsme se nevěnovali samotným příčinám toho, proč se pirátství stalo takovým silným jevem v tomto regionu. Evropská unie se snaží tomuto věnovat a pokryt to různými prostředky. E, jsou tu ještě další dvě SSDP v mise. Jedna je mise zaměřená na vojenský výcvik, druhá je e, mise zaměřená na vytváření kapacit, policejní jednotky, pobřežní hlídky a podobně. Máme tady celou řadu nástrojů z komise, investujeme do toho hodně peněz. A Tímto způsobem se můžeme ten problém, k tomuto problému přistoupit řádným způsobem. E, takže to je obsáhlý přístup Mali, to je zase další příklad kde se pokoušíme, taková další laboratoř, kde se pokoušíme využít mixu různých nástrojů, které máme k dispozici. Pak pár slov něčemu, čemu jsme na v, v, v, v prosinci v našich závěrech řek, říkali, mandát to, abychom mohli posoudit eh, globální prostředí eh, v Evropské unii. A to je něco jako taková kompromisní mm, definice toho, co jsme původně zamýšleli šlo o rozvoj nové strategie pro bezpečnost v EU. Co, to, co tato strategie má znamenat? Jakou podobu bude mít? Nevíme. Eh, vysoká eh, zástupně, slyšeli jsme to také v parlamentu, mm, mluvila také s námi, ukázala hodně zájem o to, abychom se věnovali těmto velkým tématům. Ale Zase si nemyslím, že ani ona v současné době eh, ví, jak bude vypadat konkrétní podoba, jaká je nejlepší možnost eh, vyjádření, vyjádřit strategii, co by ta strategie měla obsahovat. Podle mého názoru, a toto je mé osobní stanovisko k této věci, už mám pětiměsíční zkušenost Částečně jsem to sledoval zvenčí, ale já si myslím, že je to eh, nevyhnutelná věc a je tady řada důvodů. Poslední strategie pro bezpečnost Evropy, to je něco, co už vzniklo v roce 2003. Jestli si vzpomenete, tak eh, to proběhlo ve velmi konkrétním specifickém prostředí a bylo to ehm, vytvořeno pro velmi konkrétní účel. A sice mělo být se na pomoci eh, usmířit velmi hluboce rozdělenou, rozštěpenou eh, komunitu v Iráku. to je vynikající dokument, který vznikl, o tom není pochyb, dá se to stále číst, je to kvalitní ehm, podklad, ale když si přečtete eh, to, jak začíná celá strategie, Stra- začíná takto. Evropa nikdy nebyla tak bezpečná ani tak eh, svobodná. Je to skutečně strategie, která odráží náš eh, současný způsob myšlení? Hmm, nejsem si úplně jist. Zvláště ony dvě velké výzvy, které se objevily v posledním roce v důsledku ruské eh, anexe Krymu a situace na eh, Ukrajině a, eh, a ISIL. Také otázky jiné, kterým se musíme věnovat. To, co jsme zažili na východě. Jaké jsou vztahy Evropské unie s Ruskem? Měli bychom být schopni něco k tomuto říct eh, o současné krizi, ale i trošku zhlídko do budoucna. Jak se na to budeme dívat? To, to je velice strategická otázka. Zatím jsme nereagovali na um, klíčové věci eh, v Evropě. Myslím si, že eh, to znamená, že Evropa by se měla postarat více o své sousedství. Měla by soustředit svou pozornost na větší, širší sousedství. Když tím říkám širší eh, sousedství, tak myslím východní sousedství a také jich, včetně regionu, kde už aktivní jsme. To znamená sousedé sousedů jak to nazvala nová vysoká představitelka. Zatím jsme se v celkové strategii nevěnovali novým hrozbám, které jsou tady taky. A když se podíváte na strategie národní, národní strategie bezpečnosti v rámci EU, tak eh, téměř všechny eh, se, se týkají také počítačové eh, kriminality. Někdy jsou na prvním, druhém místě, ale je to tam vždy obsaženo ale vůbec eh, to není obsaženo v evropské eh, strategii o bezpečnosti, takže tady je eh, zapotřebí to také aktualizovat v důsledku této situace. A navíc si myslím, že potřebujeme, že kdybychom měli stanovit priority na poli bezpečnosti a obrany. Nastal čas, abychom se trochu konkrétněji vyjádřili, než že bychom jenom to tak mlhavě pojímali. Měli bychom konkrétně jednat a nejenom reagovat na události tak, jak se objeví. Ale měli bychom mít strategii, vizi. A Součástí toho by mělo být vytvoření rovnováhy eh, mezi určitou mírou, ambicí a danými zdroji. A tím se vracím, k tomu se vrátím později. A to. Tady bychom mohli mít pochyby o tom, jestli tady je rovnováha, jestli tady jsou ehm, k dispozici správné zdroje pro úroveň ambicí, o které usilujeme. A pak e, e, má partnerství, to už jsem zmiňoval, se zeměmi jednotlivými, ale také s organizacemi jako NATO, řekněme, i v kontextu um, um, válečných konfliktů. Um, Ehm, třeba požadavek Evropské unie, aby eh, přispěla, protože na to samotné nebude moci eh, reagovat eh, na ehm, podvratné akce podobně. Pár slov k řízení rizí, k misím a k jednotlivým operacím. Dnes možná někteří z vás vědí, máme 17 misí, které celkově fungují. Pět z nich jsou vojenské, zbytek civilní Dohromady eh, je to 7 tisíc eh, osob, které jsou zaangažovány v těchto 17 misích a operacích, to znamená, to zase není tak obrovská, obrovské číslo, velikost není velká, ale jenom tento rok jsme eh, začali s třemi novými. Jedna z nich byla na Ukrajině, to je reforma bezpečnostního sektoru, to je podpůrná mise, která tam byla vyslána. Druhá je CARP, to je Střední Afrika a to je vojenská eh, mise, taková přemostovací eh, mise, dá se říci, a pak IOCAP z eh, Mali a to je mise zaměřená na budování kapacit. Celkem od roku 2003 a to byl okamžik, kdy jsme přišli s novými, s prvními jednotkami, jsme měli 13 misí operací celkově a Říkám toto číslo i e, proto, abych ukázal, že jsme byli úspěšní, protože jsme některé z nich dokázali ukončit. Nejenom, že by se e, rozjížděly nové a nové, dokonce, až do konce života, ale prostě podařilo se nám uzavřít celou řadu misí a to je, myslím si, velmi um, užitečná dobrá věc. Stále více důraz se klade na eh, mise, které mají budovat kapacity jak v civilním, tak v vojenském eh, sektoru, eh, reforma z bezpečnosti nebo civilní oblasti, výcvik, vojenské, vojenský stále více. Další bod, který jsem částečně už zmínil. Nic z toho nejsou krátkodobé mise. Jenom velmi zřídka, kdy jsou krátkodobé. I když původně uh, třeba vznikl dojem, že eh, nástroje komise, eh, nástroje pro rozvoj eh, jsou velmi dlouhodobé. Ehm, CSTP a mise a operace jsou všechny krátkodobé nástroje. Jdeme, odvedeme práci a odcházíme. Podívejme se na dvě mise, které mm, byly zahájeny tento rok. A už jsem se o ní zmínil. Jedna je Ukrajina, druhá e, Středoafrická republika, jedna je civilní, druhá vojenská. Když si vezmete tyto příklady, e, příklad na Ukrajině, Mise, mandát misí eh, je určena dva roky. Mluví se o dvou letech. Eh, reforma sektoru eh, civilního na Ukrajině a pak se odchází. Je tady strategický přeskum, který, kterému dochází po první fázi. Pamatuju si, že když jsem mluvil s našimi belgickými kolegy v PSC, tak kolega říkal, že v Belgii reforma bezpečnostního sektoru trvala 15 let. V zemi která měla zdroje, věděla, co eh, chce dosáhnout, čeho chce dosáhnout a nemusela se hm, zabývat eh, řízením krizí na každodenní bázi, hm, protože část země byla eh, okupována. Takže se na to podívejme. To není na dva roky. Pokud to chcete udělat řádně, tak to bude trvat déle. Vezměme si příklad KAT. Vstoupili jsme tam, byla to vojenská, vojenská euforu, mise euforu a do okamžiku, a než byly umístěny jednotky OSN Menuska. Ale zase, když předáme um, ten, tu štafetu Menuska, neznamená to, že my se skončila, můžeme se obrátit, zavřeme za sebou dveře a odcházíme z toho místa. Ne, tak tomu vůbec není. A neměli bychom si myslet, že to rozhodnutí v okamžiku, kdy předáváme štafetu a pak se musíme rozhodnout, jestli zůstat v té zemi nebo ne. Ne, rozhodnutí už bylo učiněno v okamžiku, kdy jsme se rozhodli tam ty jednoty umístit. A pokud nebudeme chtít eh, dělat věci jenom polovičatě, a pokud nebudeme chtít být neúspěšní, tak budeme muset i nadále zůstávat. Eh, je to eh, důležitá věc a je to součást naší práce, o tom jsem se nezmiňoval, taková přechodná strategie, strategie na přechodné období jak eh, se pohybovat mezi různými eh, nástroji. Myslím si, že je velmi důležité se na to podívat v celé komplexnosti. Toto je síla EU. A takto bychom měli plánovat, takto bychom měli vést, eh, řídit naše mise a mm, operace a zase mise VSOP. To jsou součástí, je to součást řízení krizí. Je tady ještě celá řada jiných. Je tu jeden velký problém, ke kterému se za chvíli vrátím, ten souvisí s financováním, patří k dilematům právě problém financování, a citlivá věc. Pravděpodobně budou mít obtížné období eh, v PSC v příštích měsících. Půjde o to monitorovat všechny operace, všechny mice, zjistit, které by mohly být ukončeny nebo kde bychom mohli eh, udělat dodatečné úspory. Protože už nezbyly peníze v rozpočtu. To není tak, že bychom nemohli rozjet nové eh, akce, pokud to okolnosti umí, eh, dovolí, například umístit tam jednotky nebo v, v Gaza pásu, pásmu. Nemáme na to peníze. Můžeme o tom hezky mluvit, ale je tady nulová, peníze jsou na nule v rozpočtu na toto. Takže se musíme podívat na to, kterou z nich uzavřít, končit, ale taky se musíme podívat na to, kde je možné uspořit. Dovolte mi, abych uvedl jeden konkrétní příklad. Je to součástí našeho interního způsobu myšlení, takže bychom z toho neměli vyvazovat daleko sáhlé závěry z toho, co teď řeknu. Ale jedna z největších civilních misí je v Gruzii. Jak, jak... Which was deployed Joma eh, v Gruzii, to znamená, tam se pomáhá. Proto je to dohoda z roku 2008. 283 eh, lidí tam je. Nastává otázka, jestli my tam všechny potřebujeme. Z politického hlediska jeden ze závěrů je, že by eh, bylo pošetilé a nesprávné a myslelo by to velice špatný signál směrem k Rusku, kdybychom um, ty lidi tam ale To by bylo špatně interpretováno, to je jasné. Je to jenom jedno řešení. Pokud to neuděláme, nebo no, no, dobře, ne, ne, nepřestrukturujeme naši podporu Gruzii, a to bychom měli, protože e, tato země má asociační dohodu s EU. A pomáháme jim e, velmi e, intenzivně vytvářet kapacity. E, a pokud budeme moci vytvořit takový balíček pro strukturu a budeme moci eh, ještě zintenzivní naši podporu eh, touto novou strukturou, tak bych řekl, proč ne. Ale to jsou všechno otevřené otázky a já je tady nadnáším před vámi velice otevřeně, některé z nich jsou dilematické a není tady dohoda. Chtěl bych jen, abyste si byli jich vědomi Máme velký zájem o to, abyste eh, byli do těchto diskusí začleněni. A mm, poslední věc partnerství. To se stalo takovým kritickým prvkem eh, aktivit spojeným s otázkám BSOP. Eh, a je tady stále rostoucí zájem ze strany partnerů ze zemí a organizací, které s nimi spolupracujeme. Některé z nich už si začaly uvědomovat, že Evropská unie není jenom ekonomickým společenstvím, že je to víc než jen toto. Eh, je tady zahraniční politika, je tady oblast bezpečnosti, otázky, které jsou spojeny s obranou a k tomu příslušné kapacity. Začnu mezinárodními organizacemi. Samozřejmě, že mm, OSN je zjevně rámcem mm, pro všechno, je to takovou střechou, ať budeme dělat cokoliv v této oblasti, tak by mělo být v souladu s mm, mezinárodním právem tak jak je to reprezentováno OSN. Velmi úzce spolupracujeme eh, eh, je to eh, Mali, Somálsko, Afganistán, spousta dalších zemí. Znáte všechna tato, tyto oblasti, velice úzce spolupracujeme, je tady, jsou to úzké vztahy a taky máme dialog na vysoké úrovni ve výboru pro zahraniční záležitosti a pro řízení krizí, dochází k tomu pravidelně. S OSN komunikujeme, srovnáváme si práci a e, telefonujeme si každý týden s kolegy z New Yorku, takže toto je e, pracovní, skutečně pracovní vztah na to. Velmi často to bývá zdrojem frustrací, když vidíme, že se nemůžeme posunout za určitou hranici nebo úroveň, protože jsou tady politicky dané otázky. Na druhé straně eh, na praktické úrovni, eh, tady máme úroveň spolupráce, tam už se toho hodně děje. Ale daleko více ještě možné, je možné udělat. Daleko víc práce nás čeká a jsme, myslím, odhodláni identifikovat tyto oblasti a udělat tady mnohem více spolu s Konkrétní příklad eh, je which is a very clear call. Hybrid warfare, to je jasná eh, eh, výzva, která vzešla ze summitu. Na to očekává od... Eh, na to není na Na to a EU jsou nástroje v rukou členských států. A není překvapivé, že členské státy velmi rádi používají všechny své nástroje, které mají k dispozici, a to co nejúčinnějším způsobem. To určitě nebude překvapivá informace. Takže toto je takový, taková klíčová hybná síla a nezměnil jsem se o dalším zasedání summitu v červnu 2015. Ten se bude zabývat opět bezpečností a otázkami obrany a e, my budeme muset předložit zprávu o tom, jak daleko jsme se dostali eh, při provádění úkolů, ale určitě stejně důležité bude identifikovat nové oblasti. Bezpečnost a obrana by měly být stále eh, prioritou na pořadu jednání i v červnu 2015. A čtvrtý prvek je toho součástí, to je reakce na výzvu z Walesu. To znamená, mezi dvěma eh, setkáními rady summit z Walesu do určité míry může být něco jako taková událost uprostřed poletí. Eh, eh, velmi, jsou to velmi jasné otázky, eh, je tu celá řada věcí, kde může EU působit. Partnerské země. Chtěl bych zmínit, že dnes máme 16 zemí, které už podepsaly takzvanou mm, dohodu o rámcové spolupráci. A na jedné straně je to velmi užitečný praktický nástroj, který eh, jim umožňuje mm, aniž by museli překonávat každé ekonomické a finanční eh, překážky, tak jim umožňuje spolupracovat s některými z našich misí bez těchto překážek, takže je to nástroj, jak se věnovat tomuto problému pro všechny ty, kteří eh, toto odepsali, praktický nástroj, ale je to i důležitý politický signál. Tyto země Ázie, Jižní Korea, včetně Austrálie, Latinské Ameriky. To jsou všechno země, které si přejí spolupracovat, mají zájem o spolupráci s EU. A e, mimo to máme e, ještě další země, které přispívají, zvláště Atal- e, Atalanta, to se stalo velice zajímavým zajímavým polem pro ně. Máme tady Japonsko, Čínu, Kolumbii, příštím roce budou eh, eh, přispívat eh, k různým akcím. Tak to je zajímavé a pár ještě pár dilemat. Velmi rychle. Jedna z velkých výzev, a to je jistě něco, kde bychom velmi potřebovali vaši podporu v následujícím období. Chceme zajistit, aby bezpečnost a obrana úvahy s tím spojené si našly svou cestu Eh, do obecnějšího způsobu myšlení v EU. Tak daleko ještě nejsme. Ale je to nesmírně důležité. Protože na obranu se eh, nahlíželo jako na něco zlého, tak ehm, já si nemyslím, že to je něco, co můžeme, může být trvalá situace. Ehm, musíme se mm, postarat o to, jak v praxi uplatňovat obsáhl, eh, přístup ehm, obsáhlejší. Další je 17 eh, misí, operací. Někteří nadnesli, přišli s otázkou, jestli to mm, můžeme zvládnout tolik misí. Ano, to vždycky závisí na tom, jakou podporu poskytujeme. A co do počtu lidí, to si myslím, že to můžeme zvládnout, to není takový problém, ale skutečný problém je e, v vytvoření rovnováhy mezi úrovní ambicí a zdroji. Pokud se nám nepodaří toto pozměnit, říkáme dnes, že máme 17 misí, operací. Většina e, z rozpočtu e, SOP samozřejmě je vydávána na podporu civilních misí, a když řekneme, že máme 216 milionů, které jsou k dispozici na toto, tak to zase není tak vysoká částka. Ale taky víme, že není náhodou, že máme jenom omezené prostředky. Tak zněla dohoda mezi členskými státy. Takže mé poselství Eh, zní takto. Je zapotřebí rovnováhy. budeme mít menší částky, které budeme ochotni umístit do aktivit spojených eh, s naší organizací, ale pak by se měla snížit míra našich ambicí. Ale pokud si budeme chtít udržet tuto vysokou úroveň míru eh, ambicí, tak by asi by měly být navýšeny zdroje. Dalším dilematem je rychlá reakce. To je zase velmi důležitá oblast. To vidíme na tu, jak se pracuje. To je veliká oblast, na kterou se můžeme soustředit v dalším období, to je kolektivní obrana. Ale i co se týče řízení krizí, je velice důležité mít nástroje, které budou rychle k dispozici, eh, které budeme moci použít eh, a mm, ponechat si Máme jeden skvělý nástroj. A to je I mean, if you compare those, uh, groups, NRF, rychlá, tedy takové jednotky pro rychlou reakci. EU to může být dispozici během pěti až deseti dnů, e, na to během třiceti dnů e, je dá k dispozici. To je skvělý výkon. Hmm. Eh, na to to bude reformovat a o té, co jsme zažili Rusů, tak já si myslím, že 30 dnů to už je historie. To je příliš dlouhá doba. Ale tyto bojové jednotky, to je skvělé. Problém je, že nikdy nebyly použity, takže e, se musí prokázat jejich účinnost. A mm, problém není tolik e, s vytvářením, s tou možností reagovat. Problém je politický. A toto je také něco, kde bychom velmi potřebovali vaši podporu. Abychom zajistili to, že se nám podaří překonat tyto potíže. Částečně to financování, částečně je to proces rozhodování, ale e, také je to všechno ve své povaze politická věc. Jsou tu zájmy eh, zemí eh, v určitých eh, oblastech umístěvat jednotky, ale to není vždy identické se zájmy těch, kteří chtějí budou stát mimo. To je veliký problém. Financování, to je další velký problém. A pokud budeme pokračovat a budeme očekávat, že země, které nemají zájem o určitá bojiště nebo regiony, e, že e, to mají e, financovat, anebo pouštět tam vojáky, tak částečně v krizových situacích, kdo bude politik, který by, jaký politik by chtěl vysvětlovat svým voličům, že to, se to musí udělat. To je obtížné. Takže pravidla. Tahle pravidla by měla být změněna. To tež platí pro sdílení um, povinností. To je um, velká věc, skvělá myšlenka. Jsou tu eh, věci, které by se měly přislíbit nebo které se chystají. Um, vracím se ještě k prosinci 2013, strání uh, Rady bezpilotní letouny. Uh, to všechno jsou eh, klíčové, eh, důležité oblasti. A Evropská unie bude, doufám, schopna poskytnout eh, tyto věci, tuto kapacitu. Toto je skvělé. A zásadní problém ale, a to tež platí pro NATO, tam platí stejná koncepce, pokud se nebudeme věnovat klíčovým otázkám, řádně, zvláště otázce, otázce disponibility, kapacity, pokud toto se nerozvine, pokud země nebude mít zaručeno, že se může spolehnout na takovou kapacitu, tak eh, asi se nezmění celá konstrukce eh, toho, jak se naše kapacity vytváří. Takže potom budeme i nadále eh, to dělat dvojkolejně. A poslední bod, tady jsem hodně mluvil eh, ve prospěch eh, strategie EU. So I see many On the other hand, I... Na druhé straně jsem si vědom protiargumentu. A jeden z hlavních protiargumentů je, že nejdříve s tím začnete a není záruka, že bude možné to někdy vrátit zpátky. Protože existují rozpory eh, mezi členskými státy o některých kritických strategických otázkách. A moje reakce je, že na jedné straně proces samotný je důležitý, je třeba jednat o strategických otázkách, o prioritách, jak reagovat na některé nové fáze vývoje. A pokud eh, ty překážky jsou tak eh, nepřekonatelné, tak zametat problémy pod koberec a neřešit je je moudrý postup. A omlouvám se za to, že jsem eh, tak eh, necivilizovaně mluvil dlouho. Ale o tolika věcech by se dalo hovořit. A skutečně eh, vás potřebujeme a potřebujeme vaši podporu, vaši politickou podporu a také je třeba pochopit váš zájem a zapracovat do našeho uvažování. Takže skutečně si velmi vážím vašeho vkladu. Děkuji mnohokrát. Děkujeme, pane Iklody. A než eh, dám slovo poslancům, ráda bych eh, eh, prohlásila, že v pondělí se konalo zasedání zahraničního výboru, který byl výhradně zasvěcen situaci v misi EULEX v Kosovu což je nesmírně prestižní mise a proto ta situace je velmi vážná a citlivá a musíme tento problém velmi rychle řešit. A také velmi moudře a pečlivě. A my jsme rozhodli, že položíme otázky vysoké představitelce a uvítáme její reakci co nejrychleji. A obecné mínění eh, poslanců bylo, že zásada nulové tolerance by měla být zde přijata, pokud eh, tvrzení, která se objevují, a, a ta obvinění jsou realistická, a slyšíme i mediální komentáře a o prohlášení představitelů EU. A mohu slíbit, že se bude konat in camera za zavřenými dveřmi rozšířené předsednictvo podvýboru SEDE a schválíme tedy s AFETem vyhodnocení bezpečnostních a obraných aspektů. Ta situace je opravdu vážná, protože celý koncept SBOP byl spojen se situací na západním Balkáně. A proto to vyvolává určité potíže. A nyní dám slovo paní Gomeš. Prosím, ano Gomeš, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane Iklody. Opravdu si vážím nejen vaše odhodlání eh, řešit ty výzvy, ale také vaší prezentace, která ukazuje, že jste pochopili ty výzvy, které jsou ve vašich, v našich rukou. A je mi líto, že tu není více lidí, protože myslím, že by to bylo velmi užitečné. A určitě bude další možnost. Kolegové jsou na cestě do Říma, kde budeme o těchto věcech jednat. Avšak si skutečně vážím a vašeho přehledu a potřeby zasadit eh, vlastně ty problémy do strategického kontextu. A centrálně samozřejmě otázka financování. Ta podmiňuje vše. A také vaše výzva, abychom se přizpůsobili novým výzvám. Já si myslím, nesouhlasím s tím, co jste říkal o Libii, protože Libii jsem podrobně sledovala, byla jsem s pravodajkou od roku 2010 pro Libii, navštívila jsem Libii a myslím si ve skutečnosti, že problém v Libii není nedostatek eh, hraček pro chlapce. My jsme poskytli spoustu eh, hraček a ty stejní, kteří je prodávali Kadáfimu, tak je dávali i novým vládcům zemena, protože je to země, kde není nedostatek peněz. A pro mě a pro parlament, to se v roce 2012 jsme tam byli s, s misí AFETu, pan Donjon byl předsedou tehdy podvýboru a to, co jsme viděli, co jsme tam řekli, bylo, že potřebujeme strategickou politiku vůči Libii, protože nehovoříme o sousedech sousedů. To je prostě soused, který je hodinu od našich břehů. Spousta zbraní, spousta peněz a naprosté institucionální vakuum. A pokud Spojené státy a Gates poukázal na to, že jsme nebyli schopni některé věci plnit, bylo na Evropě odvést ten kus práce, pokud je o vytváření institucí. A to se nikdy nestalo. Bylo to součástí chyby OSN. Já pamatuju na velkou debatu se zástupcem OSN, a členské státy, a zejména naše členské státy, a vysoká představitelka prostě nechápala, o co tam jde. A pouze Evropa mohla být tím, kdo by spolu možná s dalšími, kdo by pomohl v té ústřední otázce SSR DDR. Protože k čemu je tam poslat misi EUBAN a řešit hranice, když nejsou velitelské struktury a strategické struktury. Mise EUBAN dělala, co mohla. A pokaždé, když jsme našli partnery, aby například řešili námořní bezpečnost, tak se přesunaly problémy do pouště. A Není tam prostě ústřední velení. Armáda a policie prostě měli jenom nominální funkci a to bylo jasné všem a nikdo nemusel být ani expertem na bezpečnost jako já. A nedokážu si představit, a je to tím, že je tu nedostatek Evropy a evropanství. A některé členské státy za to zejména odpovídají, protože si tam rozes, rozeslali své poradce, předávali hračky jednotlivým skupinám a zapomněli na budování státu. A to byla zkušenost podobná, jako je v Kosovu. A my jsme to prostě úplně zanedbali. Takže problém není nedostatek eh, výbavy a, a oni to budou vždy popírat. Někteří samozřejmě mají větší podíl viny než jiní, ale Francie, Spojené království, Itálie a také Německo do jisté míry. A situace není taková, jaká je. A stále se to zanedbává. Lady Ashton má také odpovědnost, protože parlament to zmínil několikrát a veškerá usnesení, která jsme schválili o Libii, mají odstavce o misi SBOP a o strategickém uvažování. A Libici se na nás několikrát obrátili, jako se obrátili na NATO a prosili o podporu. A nám to bylo jedno a teď máme obrovský problém. A myslím, že zatím ten problém ještě není v nejhorší fázi, protože ty milice jsou pro, jsou eh, infiltrovány kriminálními živly teroristy. A já bych řekla, že nejvíce potřebujeme vedení. A úloha nové vysoké představitelky bude klíčová. A já jsem očekávala, že Lady Ashton z Británie, z země, která má smysl pro bezpečnost, že nám něco přinese, ale to se nestalo. Měl velmi negativní přístup k SBOP kvůli jejímu osobnímu, k osobní minulosti a také kvůli postoji britské vlády, protože to je jeden, to je jeden z problémů, postoj tedy Británie v rámci SBOP. Británie by mohla udělat mnoho, pokud jde o SBOP, ale tato vlastně rozvrací a privilegovaný vztah s USA je vším. A někdy skutečně potřebujeme pr- právě toto. A Německo, další problém, historicky věc pochopitelná, pacifistický přístup. E, odmítají někdy i, měli jsme tu směšnou diskusi na, o misích SBOP, jaký by, jaká by byla působnost a podobně. A a otázka financování s tím také souvisí. Dnes Michael Galler hovořil o snaze o zajištění financování, to je ústřední. A věřím, že to dokážete prosadit společné financování misí SBOP. Ale ještě důležitější je otázka vedení, leadership. A myslím, že nová vysoká představitelka bude vnímavější a bude schopna napravit naše chyby. A její vlastní minulost a to, že Italka také bude mít význam pro toto. Děkuji, paní Gomeš. Dovolte mi nyní položit dvě otázky. Za prvé, a prosím velmi stručně, můžete se zmínit o všech 17 misích EULEX. Hovoříme o obecném názoru, protože to budeme projednávat, tu krizovou situaci v EULEXu, odděleně. A když vezmeme v úvahu koncept eh, komplexního přístupu. Co je podle vás eh, potřeba pro každou misi? A co konkrétně by ty mise měly znamenat? Například proto, aby mohla mise opustit o určitou oblast a bojové skupiny. Jak se díváte na Eh, koncept bojových skupin a jejich operací a jejich operačních podoba, abychom zamezili zdvojení postupu se silami rychlé reakce eh, aliance, protože eh, aliance již zahájila reformu sil rychlé reakce. Tedy jak se díváte na koncept bojových skupin? Děkuji mnohokrát. Začnu dvěma komentáři k Libii. Já plně souhlasím. A proto eh, chci říci, že veškerá snaha, když požíváme vojenské prostředky, jsou záležitosti dlouhodobé. A Libie je živoucím příkladem toho, že e, přijít, e, odvést vojenskou práci a odejít, prostě to nestačí. E, vyžaduje to trvalé, vytrvalé úsilí. A jinak se situace nezlepší a může se dokonce zhoršit. tedy SSR, DDR. I tyto věci, to jsou důležité kroky. To jsme se dozvěděli také v Iráku. Nestačí přijít, eh, rozpustit armádu a bezpečnostní síly a potom se divit, že nastane chaos v takové zemi. Plně souhlasím. A také s tím, že Libie je v celé oblasti, kde selhává e, stát. A to má negativní dopady. Pokud jde o financování e, společné bezpečnostní obrané politiky a jejich misí, chci připomenout e, francouzského ministra obrany v Milánu, který řekl, a myslím, že to bylo výmluvné, a použil vyjádření, položil otázku, je naše solidarita omezena 10%? Protože to je procento, pokud se pořádá vojenská mise, které, který financujeme podle mechanismu Atena, tedy 10%. Já souhlasím Jinak bychom neměli být příliš překvapeni, pokud eh, tyto nástroje nefungují do, tak, jak by měly. Zájmy se nezmění. Národní zájmy zůstanou takové, jaké jsou. Ale financ, pravidla pro financování se změnit mohou. Pokud jde o pokračování, tedy tak eh, k těm bojovým skupinám, o bojovým uskupením. Zdá je to zdvojení, anebo zda hrozí riziko, že dojde ke zdvojení s aliancí. Vzpomenete si, že bojová uskupení eh, slou, měla sloužit dvěma účelům původně. Za prvé fungovat jako transformační nástroj a také jako operační nástroj, jako transformační nástroj, abychom pomohli národním orgánům změnit vlastní armádu. Aby byla armáda snáze nasaditelná, mobilnější, modernější, aby byla zajištěna větší interoperabilita. A z tohoto hlediska bojová uskupení jako koncept fungovaly dobře. Já jsem to viděl ve vlastní zemi. Je to dobrý koncept. Ale stačí to, je to dostatečné, bojová uskupení fungovala a další aspekt už nás nezajímá. A ten druhý aspekt není o nic méně důležitý. Zda zdvojíme nebo činnosti nebo ne, hovoříme o národních kontingentech, které procházejí určitým výcvikem a procesem eh, tedy ověření. Ta validace může proběhnout společně EU NATO, kdy kapacity bojových uskupení jsou tedy ověřeny a to je dobrá varianta kterou bychom se měli zabývat. A nemyslím si, že je tu riziko zdvojování. To zdvojování se může vyskytnout jako problém, pokud je, jsou síly vlastně v, v, v eh, modu standby na jedné straně či na druhé a kdy se čeká, kdo tedy bude jednat. A to je problém, který je zvládnutelný. Podobně jako problém, eh, co když vypukne krize eh, v oblasti a země, která tedy Eh, která je připravena a která má síly tedy v tomto pohotovostním stavu, tak z politických důvodů prostě se nechce do toho zapojit. A obecné pravidlo je, že eh, nenasazujte síly u sousedu, aby se tam eh, vlastně zasadily rány, protože soused zůstane sousedem po dlouhou dobu. Takže to není dobrý přístup. Takže tady nevidím nutně střed, ale je to také oblast, kde obě organizace musí velmi úzce spolupracovat. V harmonizaci, aby se možnosti střetu minimalizovaly, pokud jde o použití bojových uskupení oproti eh, silám rychlé reakce průkopnickým silám, jak se říká v eh, mluvě aliance. A pokud je o Alteu, mise Altea v Bosně, která bude předmětem eh, přeskumu. Zejména s přihlednutím k potřebě zachovat eh, exekutivní mandát té mise. Členské státy jsou poněkud rozdělené v této věci. A stále si myslím, a to je můj osobní postoj, že je to dobrá investice, že ty prostředky, které zde vynakládáme, jsou prostředky dobře vynaložené. Když to srovnáme s rizikem eh, stažení eh, a za několik týdnů či měsíců bychom toho eh, hořce litovali. Máme jasný závazek ze Soluně z, z, vzhledem vůči zemím západního Balkánu. A e, výzva k členství v EU není otázkou, je to jenom, tam je jenom pod otázka kdy. Já si plně uvědomuji, jakou frustraci e, vyvolává neschopnost Bosny učinit jakýkoliv pokrok u některých kritérií, která byla stanovena a která nejsou tak těžko splnitelná. A vzpomínám, kolik, jak často jsme sdělovali v Sarajevu, ne, nebojte se, že všichni ostatní v regionu vás předběhnou a přiblíží, přiblíží se k alianci a EU e a budete poslední. Tam nejde o to, jak se, nakolik se přiblížíte, ale jde o pracovní místa, o investice, jde o váš život, jde o život vašich dětí, o vaši budoucnost. Podívejte se na vojenský majetek. Je to skutečně tak vážný problém? Je, tak, je to tak těžko řešitelné? Pokud je to tak irrelevantní, tak proč je z toho tedy benchmark? právě proto, abychom e, vyzkoušeli vaš, vaši schopnost to řešit. Je to možná neracionální, možná to není správné, tak to rozdělte a jděte dál. Ale potom se tu objevuje další závěr. Není to jenom relevantní podle mé zkušenosti pro Bosnu, ale pro řadu dalších zemí. Mimo jiné pro Ukrajinu, která také na tom nebyla příliš dobře, pokud jde o plnění závazků, které na sebe vzala. Když se dostáváme k Polsku, Maďarsku, České republice a řadě dalších v regionu, stačilo ukázat eh, tu mrkvičku, splňte úkol a, a tam to zafungovalo. Ale pro západní Balkán to nefungovalo pro všechny a nefunguje to právě na Ukrajině. A závěr je ten, a my to tak často zdůrazňujeme, a já to tak často slyším v kontextu Ukrajiny, my chceme, aby si Ukrajinci ten proces přivlastnili, jinak to místo opustíme. Není to správné. To přivlastnění není danost a je třeba toho dosáhnout, ale musíme se o to snažit. Musíme se o to snažit a musíme tam zůstávat i v oblasti reformy bezpečnostního sektoru, ale musíme skutečně držet za ruku a dohlednout na to, aby splnili to, k čemu se zavázali. Je to velmi důležité. A vyžaduje to jiný přístup. Nemůžeme vlastně následovat a zaujmout stejný postoj Tedy otázkou, kterou si musíme klást sami, je, máme skutečně zájem na tom, aby byli úspěšní, například pro Ukrajinu. Samozřejmě, to by mělo být eh, hlavní, to by mělo být hlavní cíl našeho snažení. Aby byli úspěšní při provádění reform, ale aby se to stalo, tak musíme jim pomáhat, musíme jim poskytovat pomoc a musíme zajistit, aby dělali to, co je potřeba, aby peníze, které dostanou, okamžitě nemizely neznámo kam. Vžaduje to mnoho práce, vžaduje to změnu pohledu. Ale je to věc, kterou je třeba udělat. Děkuji mnohokrát. Pane Iklody, já chci komentovat jednu věc. A to se týká určitě Ukrajiny. Já myslím, že vaše prohlášení je správné. A ne, možná bylo správné až po Majdan. Protože během Majdanu se z, ukázalo, že většina ukrajinské společnosti z, prokázala jasný postoj a vůli. A nyní mají opravdu reálné problémy. Válečné podmínky a přesto chtějí provést reformy a nejen prokazují vůli po reformách, ale také jsou odhodlaní v tomto směru. A přes velmi těžké podmínky, tak jsou připraveni zavést změny. A výsledky nedávných parlamentních voleb ukazují, že je tu ta vůle společnosti protože výsledek voleb je naprosto jednoznačný. Pro reformní, pro evropské, pro západní skupiny ukrajinské společnosti představují velkou většinu obyvatelstva Ukrajiny a voličstva Ukrajiny. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, určitě ta nálada a ta neschopnost jednat je více než patrná. Ale přesto musíme vzít v úvahu eh, Republiku Srbskou. A právě tuto složku jejich reality a také vnější činnost, která jim brání. A věříme, že budeme úspěšní na Ukrajině, ale věřím, že i pro Bosnu je naděje. A musíme trvat na zachovat tohoto ducha, pokud máme být úspěšní. Přes eh, tyto obtížné podmínky, myslím, že tato výměna názoru byla velmi eh, pozitivní. Pane řediteli Iklody, děkuji vám za vaše vyjádření a věřím, že se ještě mnohokrát setkáme v budoucnosti a budeme v kontaktu. A těšíme se také na eh, vaše další příspěvky k Eulexu protože to je nesmírně obtížná záležitost a vyžaduje také rychlou reakci, protože je tu potenciální nebezpečí pro veřejnost, pro veřejné mínění v Kosovu i v celém světě, protože to skutečně podrývá naši důvěryhodnost. Takže musíme tu věc rychle vyřešit, efektivně a moudře. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám za účast. Končím tento bod. Paní předsedkyně se omlouvá. Naše následující jednání proběhne 20. listopadu, takže vás zveme na 20. listopadu, končím naše jednání.